Milí kolegové, milé kolegyně, srdečně vítejte na prvním zasedání Výboru pro životní prostředí po letní přestávce. Doufám, že se vám podařilo se zrekreovat, že jste plni elánu, plni nové energie, protože do konce roku máme před sebou velmi nabitý program. Hned v prvním týdnu zasedání máme schůzi ve čtvrtek odpoledne, to je trochu příznačné, nicméně přesto jsme usnášení schopní a můžeme začít s pořadem jednání. Pořad jednání, přijetí pořadu jednání bod číslo jedna, nikdo si nic nepřeje, takže je to schváleno. Bod číslo dvě sdělení předsedy. Máme dvě změny. Chorgo Chacimarkakis bude eh, nahrazen Britou Charmas a John Maria Učas bude nahrazen Androu Canony, což je to jsou tedy noví kolegové, které tímto mezi námi ve výboru srdečně vítáme. Pan Učas je ještě tady, ale příště už tu nebude. Jedna 31. srpna bylo zveřejněno závěrečné hodnocení šestého eh, programu pro životní prostředí ze strany komise a proto k tomu se píšeme zprávu z vlastní iniciativy a to i s ohledem na sedmý akční program pro životní prostředí. Parlament dal totiž jasně najevo, že po vypršení šestého akčního programu chceme zcela jednoznačně program sedmý. Komise váhá, ale rada si takový program přeje. Dneska, právě dnes, se v Johannesburgu v Jihoafrické republice koná přípravné zasedání pro e, přípravu klimatické konference v Darbenu. Konalo se již zasedání těch velkých eh, zmáhajících se zemí, které si neumí představit, že by nepokračoval kyotský protokol a velmi tlačí na to, aby byl schválen kyotský protokol číslo 2. Obdrželi jsme velkou petici eh, se 700 tisíci podpisy z Rakouska. Týká se to opuštění jaderné energie. Tento týden, minulý týden, jsme měli ve Štokholmu Světový týden vody. Příští rok totiž chceme dostat od komise blueprint nazvaný voda a půjde především o to, abychom snížili eh, ztráty v oblasti vodních zdrojů. Kromě toho bych rád zmínil rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se týkalo včelího medu. A znečištění včelího medu geneticky modifikovanými organismy. Soudní dvůr se postavil na stranu včelařů a přiznal včelařům náhradu škody. Pokud totiž pil je eh, v více než 0,9 znečištěn geneticky modifikovanými organismy, tak je e, to škodlivé, což je rozsudek, který bude mít velký dopad na politiku, pokud jde o genetické, geneticky modifikované potraviny v Evropské unii. Nicméně musíme ještě uh, vyčkat, protože včely mají poměrně velký dolet až 16 kilometrů, takže bude ještě zajímavé, jaký dopad to všechno bude mít. Kromě toho mi dovolte, abych zmínil dva workshopy pro pracovní skupinu Zdraví. První workshop se koná 12. října a bude se týkat eh, léčení epilepsie, život s epilepsií, léčba epilepsie. Je to nemoc, kterou trpí mnoho milionů lidí v Evropské unii a odpoledne od 16 do 18.30 hodin nebo od půl páté do půl sedmé 30. listopadu budeme mít workshop na téma alternativní medicína. Tolik tedy několik sdělení mé, z mé strany. Šlo o věci, které se udály během letní přestávky. E, pokud nebudete mít nic proti tomu, tak hned přejdeme k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 všechny oddíly. Spravodajkou je paní Jutta Haug a máme k tomu celou řadu pozměňovacích návrhů, o kterých musíme dnes hlasovat. To znamená, že bude pravděpodobně nejlepší, když hned přejdeme k hlasování, nebo se chce paní zpravodajka chopit slova. Ještě jednou bych chtěla upozornit na to, že nebudeme hlasovat jen tak, ale že jsme měli setkání stínových zpravodajů, naposledy v úterý, a já jsem v podstatě všechno to, co eh, je moje doporučení hlasování ještě jednou vysvětlila. To se mi tedy podařilo vysvětlit a zdůvodnit. Pokud jde o to usnesení, tak k tomu mi dovolte říci pouze to, že eh, někteří říkají, že jsem to napsala velmi rozumně. Eh, proč eh, bychom tedy měli být proti? Samozřejmě, že je to pravda, ale nemůžeme zkrátka napsat román jako usnesení, který se bude týkat, které se bude týkat rozpočtu na příští rok. To, co bylo sepsáno, bylo pořádku, ale já si myslím, že to, e, co tu je napsáno, už jsme třikrát jako parlament schválil. Vždycky tehdy, když jsme tedy přijímali stanovisko ke strategii Evropa 2020. A proto jsem tedy e, neměla pocit, že by tam stálo něco špatného. Nejsem proti e, v tomto smyslu, ale myslím si, že bychom neměli přijímat takovouto usnesení, takovéto usnesení, protože to nesouvisí s naším rozpočtem na jeden rok. To, co chtěla Corin, Colin Rapáš, ona chtěla, nebo chce stále, pravděpodobně to chce ještě stále, aby EFSA měla pětiprocentní rezervu. Eh, a sice s odkazem na to, že konflikt zájmu, střety zájmu nejsou v EFSA vyřešeny. Že to zatím není vyřešeno z procedurálního hlediska. K tomu mi dovolte říci jednu věc. Já jsem jen zřídka kdy zažila agenturu, která by podnikla takovéto snahy k vyřešení střetu zájmu. To je ta první věc, kterou chci říct, ale možná je to jenom můj názor, moje hodnocení. Možná, že bychom tady jako příslušný výbor, jako výbor, který to má v gesci a jako kontaktní orgán směrem k EFSE, možná, že bychom měli vyčkat. Že bychom měli počkat, co řekne účetní dvůr jak tedy bude hodnotit čtyři agentury, které zkoumal prostřednictvím speciální zprávy. Jak se tedy bude stavět k jejich eh, střetům zájmů? co z toho vyplyne. Pokud z toho vyplyne, že EFSA pochybila, tak potom můžeme e, přistoupit k příslušným opatřením, ale nemyslím si, že bychom tak měli činit v rámci rozpočtového e, postupu. A poslední věta, kterou chci říci, v tomto roce nemám žádná doporučení k pilotním projektům a k příslušným přípravným opatřením. Já jsem to e, vysvětlila při setkání stínových zpravodajů. My jsme si v loni v loni jsme se velmi snažili, já a Katia, eh, skutečně jsme se snažili a zcela pečlivě jsme probrali veškeré myšlenky, se kterými kolegové přišli. Snažili jsme se zjistit, jestli už je to někdo obsaženo, nebo jestli to, co máme na stole, je skutečně myšlenka, která je hodná pilotního projektu a tak dále. To znamená, že jsme o tom diskutovali, věnovali jsme tomu dlouhé hodiny. A posledku, když jsme byli ve výboru, tak frakce ukázaly to, co právě chtěli. Oni se prostě nedrželi toho, co jsem já doporučila. A nebylo to pouze jedno jediné rozhodnutí, které by se, eh, které by se odchylovalo od toho, co jsem doporučila, já bylo jich víc. Já jsem pouze doporučila, aby jsme se podívali na to, abychom se podívali, podívali na to, co tady ohodnotila komise od A do D a následně jsem tedy frakcím doporučila, aby se sešly a aby se snažili sestavit takové pořadí pro výbor a Eh, pokud se nám něco takového podaří, tak já to potom budu zastávat ve výboru pro rozpočet. Všechno ostatní tedy přenechám eh, výboru. Dobře, YouTube, uděláme to přesně takto, ponecháme to na moudrosti výboru, která se jistě projeví eh, v hlasování, který, které právě zahajuji. První pozměňovací návrh 6300. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 6301. Kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 17.01.01 s ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6303 Korin Lepáš. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní pokračujeme 6305. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6302. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6306. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6307. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6308, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6309, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6310, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6338, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. 63.11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63.12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63.13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63.14, kdo je pro, kdo, se, kdo, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 63.15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 63.16, 63, 16, a 6337, což jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 6317, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pilotní projekty a přípravné akce. Přistupujeme k 63.33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63.19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63.20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 6321. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 6322. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to zkontrolovat elektronickým hlasováním. Zahoji hlasování. Abstimmung ist beendet. Hlasování je u konce. 27 pro, 20 proti. Schváleno. 36, 25 to pro. Proti. Zamítnuto. 63, 26 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 6327 Jotov pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6328 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6329 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63-35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63,41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63,39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63,34 pro, proti, zdrželi se. A budeme to muset ověřit. Ověřujeme číslo 63,34. Ukončuji hlasování. Ano, je to jasná většina pro. 63-42 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 63-18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 63-23 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 6304 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6331 pro, proti, zdrželi se a budeme muset ověřit. Končím hlasování. A bylo to schváleno. 63-24 Tomas Ulmer pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63-30 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. To byly tedy rozpočtové pozměňovací návrhy. A nyní se dostáváme k rezoluci, tedy k usnesení. Usnesení o návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměňujeme radou. Pozměňovací návrh číslo 1, kde pro? Dagegen? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Geht es denn nicht? Die Maschine hat Blockaden. Přístroj je nějakým způsobem zablokován, či co? Zamítnuto. Návrh číslo dvě, dílčí hlasování, první část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo tři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo čtyři, pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh číslo 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Jeden je pro, ostatní ne, takže je to zamítnuto. A pak tam máme číslo 6, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh číslo 8. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh číslo 9. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 10 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 11 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 12 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 13, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 14, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je to schváleno. Ověříme? Dobrá, budeme ověřovat druhou část. Mhm. Ähm, Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. To bylo tedy překvapující. A návrh číslo 15, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak zde máme ústní pozměňovací návrh ze strany zelených. Budeme tedy o něm hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A potom druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování, které provádíme elektronicky. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 61, promiňte, 41 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Já blahopřeji paní zpravodajce Jutě Hauk a jsme velice rádi, že v našem výboru ENVY máme prominentní zástupkyni výboru pro rozpočet. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Hm, a přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Je to čtvrtý bod konference Rio plus 20, která bude příští eh, rok v červnu. A dohodli jsme se na tom, že položíme ústní dotaz spolu s, s usnesením. Máme 185 pozměňovacích návrhů a 15 pozměňovacích návrhů je eh, z výboru DV. Děkuji všem spoluzpravodajům, eh, kteří se podíleli na tomto usnesení. Můžeme tedy začít hlasováním. Pozměňovací návrhy 39 a 100 eh, jsou staženy. Začneme odstavcem 1 a pozměňovacím návrhem číslo 26. Eh, Kartika Lyotard, je pro. Proti. Zdrželi se přijato. 27 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 29 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 30 dafür. 30 pro. Proti. Zdrželi se. Raději si to ověříme. Takže třicítka. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 31, 32, 33, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 34, pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, oddělené hlasování, nejdříve první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky druhou část, pozměňovací návrh 38. Hlasování ukončeno. Přijato. A přejdeme ke čtvrté části. Tu, tři, třetí část jsme vyřešili, takže čtvrtá část, kde je pro. Proti? Zdrželi se, přijato. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se. Nezvedáte úplně dobře ruce, takže si to ověříme elektronicky. Číslo 44. Hlasování ukončeno. To bylo těsné. Zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se přijato 46 pro, proti, zdrželi se přijato 47 s ústním pozměňovacím návrhem pro, Já bych chtěla říci, chtěla bych říci, že jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a jsme ale pro ten původní eh, pozměňovací návrh, tak jak byl navržen původně. Děkuji. Dobře. Eh, budeme tedy hlasovat pouze o tom původním textu bez ústního pozměňovacího návrhu, tak eh, taková jsou pravidla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 50, oddělené hlasování, nyní první část. Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV5 odpadá, takže 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se přijato. 71 druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato 73 pro, proti, zdrželi se, přijato 74 pro, proti, zdrželi se, přijato 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 76 Sandrine Bellier, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, a zdrželi se, přijato. 77. Kdo pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, první část bude pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 911 pro,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 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme to raději elektronicky, číslo 90. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 90 pro. Proti. Zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, druhá část 93 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 94 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 95. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To zkontrolujeme. 98 zkontrolujeme. Hlasování je u konce a je to přijato. 99, bude pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100, to je staženo. 101, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 102. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 105, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 106, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sto osm, kdo je pro? proti, zdržel se přijato 109, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 111, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 110, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 112, kdo je pro, 111 tedy prověříme. Pardon, 110 prověříme. Takže požadujeme eh, kontrol 110, eh, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 116. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 117, bude je pro? Proti? Zdržel se přijato. 119, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 120, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se také přijato. 123. První část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Sto 26. Kdo je první část? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 100. 129. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také přijato. 130 je. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? <clears throat> Přijato 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 135. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 140. Belier. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144. První část. Kdo je pro? Proti? Proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozdrav pámbu. 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Vypadá to, že tady máme v sále pil. 146. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. DV15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 152. Belie. Kdo je pro? Proti? Je tam ještě něco? Zapomněl jsem na něco? omlouvám se. Na dva jsem zapomněl. Takže 150, Belie, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 152, Belie, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 157, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 158, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 160, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 161 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Já jménem frakce Zelených musím říci, že jsme pro ústní pozměňovací návrh, ale jsme proti Uh, ústnímu pozměňovacímu návrhu, který by zmenšil dosah a rozsah toho textu. Já si myslím, že takovéto hodnocení je nutné pro všechny technologie, a že by to nemělo zůstat omezeno na jeden sektor. Dobře, takže budeme hlasovat o originálním textu. Kdo je o, or, pro originální text? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 166, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Za, při, přijato. 168, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 172. 173, 174, identické návrhy, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. 176, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 177, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 180, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 181, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 182, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 184, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 185, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 9.1. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka, velie, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Sedmička, Belier, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. D- osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáctka. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 9-2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 a DV3 jsou identické. Hlasujeme o první části pro, proti. Zdrželi se přijato. Nyní druhá část pro, proti. Zdrželi se přijato. DV4 pro, proti. Zdrželi se přijato. 19 pro, proti. Zdrželi se přijato.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 Tímto se dostáváme k závěrečnému hlasování. Hlasování ukončeno. Tak to mě velmi potěšilo. 47 ku 0 a 0. Myslela jsem, že to bude tak půl na půl, ale tak to je to lepší. Blahopřejeme spolu pravodajům. Sice v těch podrobnostech jsme nebyli úplně zajedno, ale eh, v tom celkovém pohledu jsme se shodli. Děkuji. Hlasování máme tady za sebou. Čekají nás ještě eh, dvě velká témata, která bychom měli dnes odpoledne probrat. A můžeme přejít k bodu pět naší agendy. Je to uh, uh, směrnice DV o elektronickém odpadu, odpadní elektrická elektronická zařízení. Prosím všechny, kteří se toho nechtějí účastnit, tak aby v klidu opustili sál. Takže kdo z vás se nechce zúčastnit, tak vás prosím, abyste pokračovali ve svých rozhovorech mimo náš sál. Platí to i pro zelené. Ja, Karl-Heinz Florenz ist... Karl-Heinz Florenz je naším zpravodajem pro téma odpadních elektrických a elektronických zařízení. A my jsme Mezitím se věnovali strategii pro suroviny a pro jejich efektivní využívání. A já si myslím, že tato legislativa přesně zapadá do politiky, kterou chce Evropská unie provádět v příštích letech. I přesto všem si nyní vyslechne, že i nadále je obtížné se shodnout s radou na tom, co přesně v textu zákona bude obsaženo. Z hlediska časového plánu eh, je to velice těsné vše, ale samozřejmě pan zpravodaj má právo provést úvodní slovo, potom budou mít slovo stínový strojedejové a ostatní členové. Takže ještě jednou prosím, Karl Heinzi, o úvod. Děkuji, pane předsedo, děkuji, jo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat kolegům z politických skupin a také svým spolupracovníkům, kteří se aktivně podíleli na mé práci. Bylo to nutné i z následujícího důvodu. My jsme na výboru v podstatě se shodli. Byly tam malé názorové odlišnosti, ale v zásadě jsme měli jednotnou koncepci. A Samozřejmě můžeme ještě hovořit o různých pozměňovacích návrzích, nebo je jich mnoho, ale věděli jsme, že Evropská rada tam se hrává velice zvláštní roli a rovněž také v mé vlastní zemi. Pan komisař mi sdělil, a já to zde mohu sdělit i vám, že na odpovídajícím zasedání rady měl to potěšení prodiskutovat se radou strategii pro suroviny a tam byla velká schoda mezi radou a komisí o tomto dokumentu. Shodli se na tom, jak důležité je mít i nadále surovinovou politiku. Ale když se potom dostali k bodu číslo dvě, bylo to tedy AAA, tam e, se ty názory naprosto rozpadly, každý měl svůj vlastní názor, ne, nemohli se shodnout vůbec na ničem a ty dobré zásady a ta snaha, která se projevila v, u tématu surovinové politiky, u tohoto druhého tématu vůbec vidět nebyla. A proto parlament již před sedmi, osmi lety rozhodl zprávě, že jsme zde měli směrnici a udělali jsme směrnici o elektronickém šrotu. A tato červená niť se táhne i celou zprávou. To jsem chtěla říct si tady na, výcho, na úvod svého projevu. My jsme dostali za pravdu, protože momentálně jsme všichni pochopili, že suroviny jsou základními materiály pro naše děti. A pokud se chceme vypořádat s problematikou změny klimatu, tak potřebujeme vysoce inovativní přístroje a proto potřebujeme hodnotné suroviny, abychom je mohli vyrábět. Dobře víte, že z tohoto pohledu je právě surovinová účinnost a recyklace surovin a materiálů a rovněž snižování byrokracie v tomto kontextu. Vše toto je naprosto zásadní. Nesmíme ovšem zůstat pouze u slov musíme realizovat naše nápady také v činech. A to náš výbor taky dělá, proto je důležité, abychom nyní se semkli v rámci vyjednávání s radou. My jsme dokázali radě být vstříc, bylo to v několika oblastech, aby oni nám nemohli vyčítat, že jsme se neposunuli, ale po té zprávě, kterou jsem vám dnes, eh, po rozhodnutí, ke kterému dospějeme pro nové diskuzi, je nutné, aby se pohnula i rada, aby konečně i velké země uznaly, že je to velké téma. A vy jistě dobře víte, koho tím mám na mysli. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji všem kolegům. Šlo nám o to a včera jsme to jasně viděli i na schůzce zpravodajů. Šlo nám o to a jde nám o to, aby výrobci měli odpovědnost, evropští výrobci, tam jsou jisté malé názorové neschody, ale jedna věc je jasná. Již po 20 let máme jednotný evropský vnitřní trh a každý malý výrobce, například u mě, v severním Porýní Vestfálsku, musí nahlásit své rádio či svou lampu ve 27 jednotlivých zemí, pokud je tam chce prodávat. A zde by bylo lepší, aby to bylo sjednocené, aby ten postup musel aby ten výrobce ten postup musel uplatnit pouze jednou. Je zajímavé, že rada je proti, dokonce i má vlastní země, říká, že je to nesmysl, že to bude stát 60, tedy chci říct, chci, že ta rozdílná registrace v těch jednotlivých členských zemích stojí velké peníze 60 milionů eur. Pak zde máme otázky financování, recyklace, k tomu se ještě ještě vrátíme. A chci říct, že ta Oblast působnosti je pro nás jistě jasná, na tom se, se shodneme, ale dobře víme, že ta otevřená oblast působnosti, kterou si přejeme, přináší stejně velké množství problémů jako ta uzavřená. A mý přátelé ze strany zelených by si přáli tam mít i 40-tunový jeřáb, stejně tak jako malý elektrický motorek. já si myslím, že tady bychom měli být odvážnější a k velké radosti mé vlastní politické rodiny se tam dostaly i ty fotovoltaické moduly do oblasti působnosti této směrnice. Pane předsedo, já jsem bojoval o dobrovolnou dohodu. Opravdu jsem bojoval. A výbor nepodpořil. A výrobci solárních panelů v Evropě to je v podstatě deset jednotlivých výrobců. Ty nedokázali, prostě nedokázali nám, nedokázali nám předložit přesvědčivou koncepci, jakým způsobem by bylo možné to opravit i bez legislativy. Zcela naopak to, s čím přišli, to byl úbohý dokument tři nebo čtyři výrobci to pak zase stáhli. Chci říct si, že to nejsou žádní podnikatele, že to jsou podle mě lidé, kteří neřeší věci, nesnaží se je řešit. A pokud průmysl bude takto postupovat, a já to takto říkám, tak by se člověk mohl stát komunistou. A to prostě vůbec nechápu, jak se chovají. Nyní chtějí přijít s novým návrhem, nyní je příliš pozdě, nyní je rozhodnuto, fotovoltaika tam prostě bude a konec vy, tady to vypadá, že se křesťanský demokrat stane komunistou, říká pan předseda, to bude světová revoluce. No, řečník odpovídá, ono to chvíli ještě potrvá, než budu tak daleko. Ale chci říct, že zde máme velice radostný vývoj v otázce spolupráce jednotlivých zemí. Tam byla strašlivá anonymita původně. Dobře víte, že Švédsko nazbírá 600 kg, má oblíbená země Itálie 4 až 6 kg a komise na ně nedosáhne, protože nemá dostatek personálu a protože evropská úprava je velice, velice mlhavá a každému dovoluje dělat to, co si přeje. Toto je třeba vylepšit. Je, vylepšit, eh, je třeba vylepšit oblast stanovování standardů a je možná dobré, abychom tak trochu zatlačili na komisi, i když musím říct, že spolupráce s komisou byla, s komisí byla opravdu výborná a děkuji za ní. A další věc. Um, Dodávky do třetích zemí. To je taky určitý problém, protože když vy si koupíte něco domácího výrobce, tak to je docela dobře vysledovatelné, mám zde konečnou uživatele. Chci říct, že v této oblasti je rada taková ještě je třeba se tomu tedy věnovat, ale myslím si, že to bude možné, když se podíváme na to, jakým způsobem budeme v budoucnosti měřit odpad. Tak tomu bych podlochl toto. Dříve jsme říkali, že základ pro nás bude to, co se dostane na trhu a z tohoto množství budeme měřit procenta. V mé zemi je to velice lehké, naše společnost je vysoce vyvinutá a my nakupujeme relativně velké procento nových přístrojů, ale když se podíváme na východní Evropu, no tak tam ten obrat těch nových přístrojů není až tak velký a proto by vždy oni byli v podstatě znevýhodněni a pokulhávali by. Proto máme nyní nový model a to je model, který je přesně měří vlastně, kolik je tedy těch odpadu z elektronických přístrojů, jak tedy vypadá ten tok toho odpadu z těchto přístrojů. Já si myslím, že to je dobrý přístup. A z tadyhle, z tohoto množství odpadu chceme potom 85 K tomu chci říct, že některé země i dnes, například Rakousko, tohoto cíle již dosahují, takže námitky jiných zemí, že je to velké procento, myslím, nejsou až tak opodstatněné. A největší díra plotě, v té naší směrnici o elektronickém šrotu, byl ilegální vývoz elektronického odpadu. Tisíce kontejnerů každý měsíc se odváží z Evropy pryč. My jsme společně s komisí vypracovali pravidla. My chceme, aby se převrátilo důkazní přemeno a nesmíme zde vůbec nic tolerovat v této oblasti. Pokud někdo by přišel ještě s lepšími návrhy, tak eh, já ho vyzývám, aby opravdu předložil pozměňovací návrh, pokud někomu napadá, někoho napadá něco lepšího. Já opravdu chci říci, aby to, to důkazní břemeno, tedy to, kdo bude muset co dokázat, bylo převráceno, aby tedy jsme mohli jasně vidět, kdo odkud co vyvězl. A nyní ještě k otázce financování až ke dveřím. Musím říct, že to nebylo moje oblíbené téma. Já jsem k tomu nepředložil žádný pozměňovací návrh. A já jsem zde vlastně sledoval linii toho, jak hlasoval výbor. Ale doslechl jsem se, že původní autorka tohoto pozměňovacího návrhu má ještě nějaký lepší, který vypracovala a ten bych možná mohl podpořit potom. Pak je zde ještě pokus z některých průmyslových sektorů eh, snížit naše debirokratiční, debirokratizační tendence z deseti na pět a šest skupin. A tak tomu je vždycky. Průmysl říká, to je příliš byrokratické, pak se to nějakým způsobem ohraničí, někteří zase říkají, že se jim to nelíbí, chtějí to zúžit, já bych to nechal tak, jak to bylo. A ještě jedna věc, pane předsedo, týká se to například holicích strojků nebo fénů či mobilních telefonů. Zda by nebylo možné je vyměňovat 0 ku 1, tedy, že bychom mohli, nebo spotřebitel by mohl každý starý fen odnést do obchodu, i když si v tom obchodu žádný nový fen nekoupí. Samozřejmě na to jsou různé názory, já jsem eh, studoval obchodní školu a učitelé nám říkali, když zde máme vůbec zákazníka, nebo když mě přijde zákazník poprvé do obchodu, tak bych měl být rád, že mi něco přinese a že vůbec přišel. Děkuji vám. Ještě jednou mnohokrát děkuji za spolupráci. Děkuji Karl Heinzovi Florencovi a chci říct, že obchody jsou obchody a nejsou to skládky odpadu. Takže tady je třeba ještě si zvážit kde bychom takovýto odpad mohli sbírat a kde by to bylo nejvhodnější. Ale k tomu se ještě dostaneme. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové a já je prosím o pětiminutové příspěvky. Jako první má slovo Katrin van Trautmann. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan zpravodaj se tímto tématem zabývám další dobu. A nyní jsme konečně u konce, protože já osobně jsme, jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dosáhnout dokonce ještě lepšího výsledku, eh, než eh, jaká byla původní směrnice. To můžeme vzít jako hotovou věc, byť jednání s radou budou obtížná. Pan zpravodaj řekl, že někdy je poměrně obtížné si vzpomenout na ty původní cíle. Proč jsme se snažili u, o tuto směrnici? Když jsme řešili tuto směrnici, tak nám šlo především o likvidaci a zhodnocení odpadu, ale nyní tu máme ještě jednu věc, ne pouze životní prostředí, ale také nutné ekonomické cíle, protože se snažíme šetřit suroviny a materiály. To tedy znamená, že parlament vytvořil konsenzus, pokud jde o e, koncept této směrnice. To tedy znamená zároveň, že pod, e, do oblasti působnosti této směrnice by mělo spadat co možná nejvíce výrobků. Jinými slovy si tedy chceme stanovit ambiciozní cíle Chci říci ještě jednou, že je to nutné vzhledem k odpadům, které vznikají. A kromě toho je to nutné i proto, že spotřebitelé musí mít možnost bez nějakých větších překážek odevzdat svůj odpad, tak aby tento odpad se nedostával na, schla- na skládky proto tedy musíme vytvořit možnost pro obchody eh, zdarma eh, přebírat drobné spotřebiče. Samozřejmě, že na tomto poli působí mnoho lobbystů, ale my musíme trvat na tomto stanovisku, protože se domnívám, že je to nutné proto, abychom splnili naše cíle. Nepochybně se s tím ještě setkáme, ale já si myslím, že je důležité, abychom zastávali tento postoj, tento koncept. Pan zpravodaj o tom hovořil a já mám ještě jeden bod, který je nesmírně důležitý pro mě a pro moji frakci. Považujeme to za naše vítězství, protože se nám podařilo do toho vpravit několik bodů, které považujeme za velmi důležité. A je to podle ne- mého názoru také věci, které tam patří. Možná, že tady v sále jsou také někteří lobbysté a těm bych ráda řekla, že nemá smysl nás přesvědčovat, protože uh, <clears throat> tady Eh, v parlamentu roste konsenzus, to znamená, že byste udělali lépe, kdybyste s námi aktivně přemýšleli o tom, jak je možné eh, vytvořit eh, recyklování eh, udržitelným způsobem pro tyto výrobky. Na závěr mi, pane předsedo, dovolte, abych ještě jednou poděkovala panu zpravodaji. Samozřejmě, že to se tady v parlamentu dělá běžně ze zdvořilosti, ale já to činím z hlouby duše, naprosto upřímně, protože se domnívám, že ta zpráva je skvělá, že náš pan zpravodaj pracoval skvělým způsobem, že se naprosto přesně držel zadání a <clears throat> tak, aby zvládl první čtení. Samozřejmě, že bude potřeba dosáhnout určitých kompromisů v radě, ale my jsme se eh, snažili dosáhnout našich eh, ambiciozních cílů a eh, pan zpravodaj mm, se to snažil vpravit do zprávy. Má plnou podporu naší frakce, možná, že tam dojde ještě k nějakým drobným změnám, ale v podstatě je to ta zpráva, kterou jsme chtěli a budeme s ní souhlasit. Děkuji. Děkuji. Eh, tandem Florence van Brandt už je legendární, nejen pokud jde o tuto směrnice, to, směrnici to už je to už je známá věc eh, několik let. Další stínový zpravodaj, pan eh, Jana Kotos, prosím. Chairman, dear colleagues. Pane předsedo, milí kolegové, nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji, panu Florencovi a jeho týmu za skvělou práci, kterou odvedli. Je pravda, že první čtení bylo velkým úspěchem, že to byla velká většina, za těm, která stála za těmi nejdůležitějšími otázkami, které chceme prostřednictvím této směrnice řešit. Jsem velmi rád, že dnes eh, pan kolega Karl-Heinz Floren naprosto pevně a jasně stojí za tím prvním čtením parlamentu, tím, že tedy do svých doporučení eh, zahrnul celou řadu z původních myšlenek parlamentu. Naprosto podporuji přístup, který se snaží o harmonizovaný eh, přístup ke společnému trhu. Proto se domnívám, že definice výrobce by měla být celoevropská. Eh, my se tedy snažíme o tento eh, rozsah působnosti, snažíme se poskytnout dostatečné záruky, tak abychom bojovali proti nelegálnímu obchodu a abychom zároveň vytvořili adekvátní schémata pro eh, uživatele tohoto systému. Zatím vším stojíme. V tomto ohledu návrh výměny nula za jeden je skvělým výsledkem. Velmi se těším na úspěšná vyjednávání v radě, na vyjednávání s radou a s komisí, tak abychom dosáhli uh, dohody v druhém čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolegu. A nyní paní Sabina Wills. Děkuji. Já chci také výslovně poděkovat eh, zpravodajům. Ten předložený návrh eh, jsem spokojena s ním od eh, pana Florence a těší mě také, že postoj parlamentu v tom prvním čtení bylo eh, zachováno a že v těch kritických eh, bodech se neřídíme radou eh, v tomto návrhu. Jsou tam některé zásadní věci ze směrnice, která rada svým rozhodnutím dala stranou. A týká se to sběru i recyklace elektroniky, chceme to zlepšit i u těch elektrických zařízení a pokud to máme brát vážně, tak většina stanovisek rady je takových, že není možné se s nimi stotožnit. A měli bychom si uvědomit, že také v průběhu jednání Evropský parlament nebo výbor se svými heterogenními eh, stanovisky eh, byl schopen dosáhnout eh, reálného kompromisu a shodnout se. Nemyslím si, že zpráva pana Florence potřebuje ještě nějaké vylepšení. Jsou tam sice ještě určité mezery v případě vývozu, ale obecně si myslím, že ta mm, pozice je dobrá. Veškeré zdroje, o kterých, o kterých hovoříme v této směrnici, tak se eh, nacházejí v eh, pouze jednou a proto musíme mít vysoké kvóty, 85% do roku 2016, eh, to je reálné a kromě toho je to také nezbytně nutné. Samozřejmě tímto vytváříme také pobídky pro další rozvoj elektrických a elektronických zařízení a dlouhodobě udržitelné produkty zatím vůbec se nepřicházely v úvahu nebo neuvažovaly se o nich. A návrhy rady na nízké kvóty sběru to považuji za špatný vtip. My plítváme zdroje, jako kdyby byly nekonečné a, a rada na tom nechce zjevně nic měnit. Stále dostáváme zprávy e, z trhu o drahých, drahých, e, skvělých surovinách a domácí spotřebiče v než dalších letech budou dražší právě protože budou používat nebo budou muset používat vzácné kovy, vzácné zeminy a tam dojde až e, o 3000% nárůst. E, e, jsem dále proto, abychom zachovali tu národní vnitrostátní registraci a v tom současném návrhu se navrhuje, aby producent pouze, měl pouze jedno sídlo v rámci EU a poté můžeš prodávat své výrobky ve všech členských státech. Ten úsporný potenciál debirokratizace by nebylo ale možné eh, uplatnit, eh, pokud nebudeme mít vyřešené otázky ručením. A vidím zde riziko to, že eh, nebude možné se dovolávat záruky u těch jednotlivých firm, pokud v každé zemi nebude nějaká zmocněná osoba. A moje stanovisko je takové, že výrobce ve všech státech, kde prodává své produkty, tak musí mít své sídlo. A úplně závěrem chci ještě uvést, že jakožto výbor, který eh, zastává a také zájmy spotřebitelů, tak musíme zajistit, aby nanomateriály byly pojednány samostatně. Nanotechnologie, ehm, nanotechnologie, k tomu mám velice zajímavou studii z Německa, která opět přichází s tuto otázkou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máme zde celou řadu dalších řečníků. Já bych poprosil o dvouminutové příspěvky a jako první je na mém seznamu Richard Seber. Děkuji, pane předsedo, chci poblahopřát Karlo Heinzovi Francovi za výtečnou práci, kterou odvedl. V podstatě zbytečně, abych se znovu zdůrazňoval, jak důležité je, abychom s našimi zdroji spořili a zacházeli s nimi šetrně. Samozřejmě recyklace stojí v popředí našich zájmů, ale i přesto bychom k tomu měli přistupovat realisticky a měli bychom se snažit podívat se na to, kde jsou naše slabá místa v oblasti recyklace. A dále si myslím, že je důležité podívat se v rámci této směrnice i na to, jakým způsobem bychom mohli vylepšit naší technologii tak eh, technologii, která vlastně znovu zpracovává elektronický šrot. To je důležitý krok, Potřebujeme určitou bázi, základ. Není možné, abychom ilegálně na lodích vyváželi elektronický šrot. Musíme zde uzavřít hranici, ale myslím si, že z technologického hlediska je tady ještě několik domácích úkolů, které musíme splnit. Neměli bychom mít ovšem příliš vysoké ambice, co se týká těch cílů sběru. Členské státy zde budou mít důležitý úkol v tom smyslu, že musí přesvědčit své občany, že to je práce, která má smysl. A já si myslím, že tato funkce, tato přesvědčovací funkce je opravdu zejména v rukou členských států a komise by měla pomocí osvědčených postupů ukázat, jak je možné, že některé státy dosahují velice vysokých kvót sběru a některé mají kvóty pouze nízké. Není možné se pouze odvolávat na stav rozvoje státu, to je příliš levné, levný argument. Je třeba opravdu, aby komise se na to zaměřila, pokud chceme splnit naše cíle v oblasti Pieru. A další věc, to bychom si měli zvážit, za je to správné, pan předseda naznačil, že obchody s elektronikou nejsou skládky odpadu. A já si myslím, že zejména v zemích, kde již jsou fungující systémy sběru, není vhodné, abychom je nutili eh, k tomu systému 0 jedné. 1. Pokud mají spotřebitelé možnost vrátit své přístroje v nějakém sběrném dvoru, tak je to smysluplné a nebylo by smysluplné, abychom zde zároveň ve takovémto státě nutili obchody, aby brali zpět takovéto přístroje. Další otázka. Evropské povolení. Tam je důležité, a kolegyně to již zmínila, je tam důležité to, abychom měli možnost zasáhnout. Není možné, aby některé státy měly fungující systémy a samozřejmě se to týká odpovědějící systému poplatku a některé jiné státy měly pouze povolení a jak si nezapojili do odpovědnosti průmysl. To by bylo prostě nespravedlné i vůči výrobcům elektrických a elektronických zařízení. A co se týče pozměňovací návrh 3 a 52, kde chceme z toho výjmout to, aby ty systémy společně komunikace. Já si myslím, že toto není správné. Pokud máme vnitřní trh, tak potřebujeme fungující komunikaci mezi členskými státy. A to je obzvlášť důležité, zvláště když máme za cíl dále budovat vnitřní trh. A další věc. Je třeba, aby i spotřebitelé splnili svůj díl povinnosti. Myslím si, že to, že by se přístroje měly, mm, že by je tedy odpovídající subjekty a objekty si pro ně docházeli přímo do domácnosti, toto není správné, ale co se zbytku týče a toho, co řekl Karlo Heinz Prolince, je důležité, abychom my jako parlament byli opravdu bojovní v našich jednáních s radou a dokázali se prosadit. Děkuji, eh, předseda. Situace je samozřejmě různá v různých členských zemích, v Německu. Budeme mít nyní v každé domácnosti mimo Eh, jaksi nádoby na odpad, nádobu právě na hodnotné suroviny, kde se budou sbírat právě malé elektrické elektronické přístroje, jako jsou baterie nebo zubní kartáčky, protože po 30 leté praxi se u nás ukázalo, že je důležité sbírat co nejblíže u spotřebitele, že toto potom vede k těm nejvyšším kvótám sběru. Pokud je spotřebitel nucen eh, tyto přístroje někam odnášet, buď na skládku nebo do obchodu, tak eh, prostě se nedosáhne tak vysokých procent sběru. A dále je důležité, aby samozřejmě průmysl byl schopen sebraný odpad potom rozdělit a recyklovat. Nyní má slovo Korin Lepáš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla především poděkovat eh, zpravodaji za vynikající text, který je ambiciozní a skutečně tam můžeme vidět, že pokrývají všechny produkty. A potěšilo mě také, že tady je cíl mm, uvedený těch 5% a umožnilo to také, eh, že byla také přijata ta nabídka toho financování, že s tím souhlasil pan zpravodaj. Ale mám ještě dvě připomínky. Kontrolní opatření pro vývaz, tak tam jsou poměrně ještě slabá opatření a pak je zde také skutečnost, že eh, právní povinnosti nejsou rozšířeny eh, nad rámec výrobce. Pokud víme, že výrobce nemá k tomu prostředky, tak možná, že toto by byla věc, na kterou by bylo zapotřebí se ještě podívat. Eh, v každém případě je to bod určitých sporů také v radě a spadá to do evropské definice výrobce. Nicméně celkově je to skutečně vynikající zpráva a to nás velmi těší. Děkuji za slovo. Karl Šetry, ano. Pane uh, Karl Heinze, vy byste neměl být tak frustrován z toho, že se chcete stát komunistou, ale můžete se také ještě připojit k zeleným. Uh, my jsme velmi spokojeni s tím, co jste sepsal. Byli jsme spokojeni s prvním čtením. Vy jste ponechal oblast působnosti otevřenou. Eh, vyřešil jste ty mezery, řešil jste Eh, pět procent jako míru eh, opětovného použití. Já si myslím, že máte pravdu. Eh, pro spotřebitele to musí být jednoduché, ale když nechceme ztratit zřetele ty maloobchodníky, tak oni by to měli být schopni přijmout, protože není ne- nezvyklé, že vy si domníváte, že je to ekonomicky uh, moudré nebo že je uh, z hlediska životního prostředí moudré něco opravit a dozvíte se, že ne, že se to nevyplatí opravovat, to znamená, že to musíte odníst, odnést domů. Takže já si myslím, že i ti obchodníci by měli mít nějakou omezenou odpovědnost. Uh, Karl Heinz, jednu věc bych rád doplnil, a sice nano materiály. My jsme tedy předložili velmi skromný eh, pozměňovací návrh týkající se nanomateriály a já stále ještě trvám na odpověď na mají otázku, eh, kterou jsem v tomto ohledu vznesl eh, v roce 2009. Já si myslím, že bychom do toho skutečně měli zapracovat nanomateriál. Jediná věc, která se minule ověřila, bylo to, že bych komise tedy měla prověřit risk rizika spojená s nanomateriály a následně by se to mělo dostat tedy do té eh, zprávy. Měli, podle mého názoru by se to do toho nařízení mělo dostat zpět. Já si myslím, že eh, celá ta myšlenka, která o tom hovoří jako o odpadu, je trochu nesmyslná. Já bych tady použil pojem urban mining, protože jsou to skutečně vzácné suroviny. Není to odpad a takto bychom s ním měli nakládat. Eh, je dobré to správně nazvat, takže urban mining by podle mě mm, byl ten správný správný název. Děkuji. Eh, takže Karl-Heinz Frohlen se nyní může rozhodnout eh, pro jakou frakci se nakonec rozhodne. Eh, děkuji, pane předsedo, říká další kolega. Rád bych souhlasil s tím, co řekl Karl Heinz Florence a také se připojí tě, k těm kolegům, kteří ho podpořili. Skutečně máme velmi zvláštní situaci, která spočívá v tom, že například u zvlášť eh, u vzácných zemin eh, pozorujeme velký nárůst cen, protože jsou vzácné, není jich dost. Samozřejmě, že ta situace není jednoduchá, že to recyklování není jednoduché. Já jsem se díval eh, u mě v našem volebním okrsku a zjistil jsem, že je to ještě všechno in státu na scendy, že to ještě není eh, vyvinuté a že budeme muset eh, na tom v příštích letech pracovat. A kdybychom tu příležitost nyní nevyužili, ne tak bychom udělali velkou chybu. Já jsem nyní uh, slyšel rozhovor o kompaktním, kompaktních žárovkách a je to tak, že výrobci skutečně pracují na tom, aby uh, se recyklovaly vzácné zeminy ze svět, světelných zdrojů. Já si myslím, že právě to jsou věci, na, které, na kterých bychom měli intenzivněji pracovat a měli bychom se skutečně uh, snažit o to, aby to, co v Evropě někde praktikováno, bylo nyní vyzdviženo na celoevropskou úroveň. Rád bych explicitně po, uh, podpořil pozměňovací návrh číslo 53, který se týká malých spotřebič, spotřebičů. Uh, Domnívám se totiž, že tady můžeme udělat kompromisy. Já jsem viděl, že v případě eh, mnoha malých spotřebičů byl úspěšně eh, zaveden systém kontejnerů v některých obcích, ale zároveň to musí být velmi blízké občanům a musí to být jednoduché na manipulaci. Například ty lampy, energeticky úsporné lampy, ty není možno hodit do eh, kontejneru, protože když se rozbíjí, tak se z toho uvolní rtuť a bude to problematické. To znamená, že tady skutečně bude vhodnější, když se budou odebírat zpátky v obchodech. Mnozí to dělají dobrovolně, eh, to znamená, že eh, bychom ty ostatní měli trochu lépe motivovat a pomocí takového eh, návrhu můžeme něčeho takového dosáhnout. Můžeme tady stanovit nějakou lhutu, ale jednoho dne by to zkrátka mělo fungovat. Mám jednu otázku, kterou směřuji na pana zpravodaje a která se týká lamp, osvětlení, žárovek. Vždycky tu dochází k rozstavení u LED žárovek stále eh, ty materiály se navzájem propojují. A proto se ptám, jestli by nebylo vhodnější, abychom z toho udělali jednu kategorii, protože jinak to bude velmi komplikované na manipulaci. Pokud eh, budeme mít výrobky, kde je to integrováno, podle našich pravidel to musí být uměle odděleno a já si myslím, že to v tomto ohledu tady nemá smysl. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Sophie Kokony. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Hovořím ve svém vlastním jménu a rovněž jménem François Krostet, která bohužel dnes nemůže se dostavit. Ještě jednou bych ráda poblahopřála panu Karl Heinz Florencovi za kvalitu jeho zprávy. Je to velice ambiciozní a dobré. Z těch 9 milionů odpadů se nyní spírá správným způsobem pouze jedna třetina. Proto je to velice ambiciozní. Je tedy třeba toto v Evropě silněji kontrolovat a zejména se podívat na přeshraniční exporty elektrického elektronického šrotu. Distributoři musí být přiměni k tomu, je třeba je přimět k tomu, aby sbírali. A je rovněž nutné se obrátit na spotřebitele. Není možné, abychom zapomínali na personální politiku. Aby tedy tyto je důležité seznámit občany s těmito hodnotovými řetězci, například eh, u mobilních telefonů. Všichni máme někde doma v zásuvce staré mobily a vlastně nevíme, co s nimi. A tam, tam se skrývá velký potenciál a ráda bych hovořila ještě o dvou, třech věcech. Bylo zde hovořeno o evropské definici spotřebitele. Pokud chceme správní zjednodušení v této oblasti a pokud chceme zjednotit národní registry výrobců, tak to není neproblematické. François Krostet již o tom hovořila v rámci prvního čtení. Evropský výrobce a rovněž svobodný pohyb zboží A chci říct, že je jasné, že pravděpodobně dochází k tomu, že odpady nám putují po celé Evropské unii. Je to velice obtížné, pokud to chceme kontrolovat a je obtížné vysledovat výrobce, kteří například v jedné zemi si nepočínají zprávě eh, a posílají výrobky do jiné země. Pak zde máme také otázku financování. Stávající právo nedovoluje státům, aby to mohli přesně vysledovat. A co se týče těch velkých eh, statických těles, tam je důležité, abychom měli opravdu právní bez jistotu, abychom něco z oblasti působnosti nevylučovali. A co se týče cílů pro recyklaci, tam nejde o to, abychom dosahovali rekordů, jde o to, abychom měli rozumné cíle, které, kterých je možné dosáhnout. A ještě k recyklaci. Já osobně si myslím, že na rozdíl od toho, co říkal kolega Schlitter, je pro nás je důležité se podívat i na malé obchodníky, i na ty úplně nejmenší, kteří nemají místo pro to, aby mohli eh, takovéto přístroje sbírat. A co se týče těch kategorií, těch elektronických přístrojů a zařízení, a mám tím na mysli ty lampy, z důvodu technického pokroku je tomu tak, že ty lampy jsou velice často pevně zabudovány a není možné to oddělit. Takže to je také otázka, kterou budeme muset dořešit. Děkuji. Děkuji. Chci si, že po veškeré té chvále mě téměř mrzí, že, pane kolego Florenci, že jsem se na tom nepodílela. Mám prozbu. Chci říci, že si také myslím, že pro maloobchod a ob- odborné obchody by to bylo opravdu šancí, možností. Já pocházím původně z marketingu. Nevím, kolik milionů se každoročně vydává na to, aby došlo k vytvoření toho prvního kontaktu. A toto je opravdu šance, která se v tom skýtá. A dále je důležité, aby se eh, jasně definovalo, že se jedná o pouze malé spotřebiče, aby lidé nechodili do obchodu s obrovskými spotřebičemi. A mám jednu prozbu. Trochu nechápu ten pojem vznikající přístroje. Jak si to mám vysvětlovat? Jakým způsobem se dochází k tomu, jak velká to suma je, protože tam si myslím je pole pro různé interpretace, které potom vedou k různým strachům či nadějím. A jako přesvědčení pan Gebrandy. Hm, děkuji, už to vypadá, že jsem Eh, zůstal téměř jediný, který by k tomu nic neřekl a proto jsem se přihlásil, abych se také vyjádřil a eh, připojili se k tomu dlouhému seznamu lidí, kteří vyjadřovali svoji chválu panu Florencovi. A netýká se to jenom obsahu, ale také eh, té rychlosti, během které byl schopen dosáhnout cílů. Musíme si dát pozor na to, aby ale nás nepřekonala realita Já s tím mám dočinění, co dočinění každý den. Možná, že existují inovativní eh, podniky, které lidem zaplatí za odevzdání eh, toho elektrošrotu. Myslím si, že musíme jednat rychle, musíme se snažit se rychle dohodnout s radou a mě překvapilo, jak k tomu rada eh, přistupuje. A stále se hovoří o efektivnosti účinnosti u zdrojů, potom se učiní na konkrétní opatření, ale nedojde k ním v konečném důsledku. Eh, obchodníci, kteří si strašně stěžují na vysoké náklady sběru, na rizika, která jsou s tím spojená, tak při tom prvním čtení jsem měl tyto argumenty na ústolu, ale jsou to titíž lidé, kteří mají obrovský odpad, například skla a tak dále a musí si uvědomit, že máme velký cíl zpětného získávání eh, surovin, které zatím ještě ve světě máme. Děkuji. A nyní je na řadě komise Blanko Vangudo z generálního ředitelství. Máte pět minut, pokud se vám to podaří, bylo by to ideální. Prosím, máte slovo. Mm.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 jak tohoto cíle dosáhnout. Kromě toho návrh zprávy vyzdvihuje význam evropského přístupu, to znamená, eh, že musíme zajistit, aby tento legislativní akt eh, ne, nějak nenarušil trh eh, s elektrickými a elektronickými přístroji. To je další cíl, další přístup, který komise naprosto sdílí. Má to zvláštní význam především v oblasti prodeje na dálku závazek distributorů přebírat zpět e, tento odpad. To je další věc, kterou pan zpravodaj navrhuje. Musím říci, že komise nemá nic proti tomu, proti tomuto návrhu. Pan zpravodaj se kromě toho drží toho, že by komise měla e, pověřit evropské e, organizace tak, aby vytvořily standardy pro zprávu V. A ráda bych tedy připomněla, že máme projekty, které se tomu věnují. Je to mm, projekt, je to projekt, který se tedy snaží o vytvoření takovýchto standardů. Evropské e, organizace, které vytváří standardy, byly taktéž kontaktovány. Kromě toho bych ráda připomněla jednu věc ve vší stručnosti a sice diskuze o tomto dokumentu e, probíhají v e, rámci RICASTu. To znamená, že my se snažíme tady vyřešit především ty věci, které nebyly pokryty v původním eh, návrhu komise. Výbor pro životní prostředí v prvním čtení naznačil, že je potřeba eh, diskutovat především o finančních závazcích výrobců a návrh pana Florence zdůrazňuje nutnost takovéto diskuze. Já bych ráda eh, vyzdvihla, že tedy souhlasíme s panem zpravodajem v tom, že je to velmi důležité téma, že to nebylo obsaženo v rekástu. Další oblast, která působí komisi starosti, je to, že jakákoliv změna v oblasti působnosti eh, této směrnice musí být Eh, navržena až tehdy, až budeme mít k dispozici odhad dopadu. Řádný odhad dopadu. Já si myslím, že všichni si můžeme shodnout na tom, že všechny tyto otázky eh, by měly být založeny na faktech, na skutečnostech. To znamená, že se musíme opírat o tento základ, o ta fakta a musíme diskus, diskutovat o těch věcech teprve tehdy, až budeme mít k dispozici odhad dopadu. Na závěr mi dovolte, abych, pane předsedo, řekla, že eh, my jsme tedy na tom pracovat, ale práci máme ještě před sebou a já jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dosáhnout společného úspěchu a komise tedy bude eh, na straně eh, toho procesu a bude pomáhat všude tam, kde to bude potřeba. Děkuji. Děkuji a děkuji tedy za vysvětlení ze strany komise. A nyní se obrátíme na radu. Máme tady zástupce nového polského předsednictví, takže prosím, máte slovo. E, vítám, šanovní państwo e, posłowie. Vážené dámy a vážení pánové, dobrý den, dobré odpoledne. Děkuji za to, že jsem dnes mohla zavítat mezi vás a hovořit zde na vašem výboru. Já jsem s velkým zájmem naslouchala celé debatě a chci říci, při druhém čtení i tež eh, líčím, že polské předsednictví v rámci druhého čtení chce úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a my doufáme, že i spolupráce s ostatními evropskými institucemi bude probíhat dobře. Mám tím tedy na mysli jak Evropskou komisi, tak Evropský parlament. Chtěla bych zdůraznit, že druhé čtení této směrnice patří k prioritám polského předsednictví a my učiníme vše, co je v našich silách, abychom dokázali mít dohodu v rámci druhého čtení. Již dva roky probíhají práce na tomto návrhu směrnice a rada opravdu se bude ze všech snil snažit o to, aby tato směrnice konečně vstoupila v platnost. Námar směrnice má mnohé společné se strategií Evropa 2020 a s efektivním využíváním surovin a zdrojů. Doufáme, že brzy budeme mít k dispozici testovní mapu, která se bude týkat tohoto tématu. Mám tím na mysli efektivnost zdrojů a já doufám, že směrnice, o které právě hovoříme, velice dobře zapadne do této celkové oblasti. Doufám ne, že se z toho stane takový první dobrý příklad, jakým způsobem chceme konkretizovat náš plán efektivnosti zdrojů. Rovněž chci podotknout, že polské předsednictví skutečně bojuje o to, aby ekologická legislativa doopravdy chránila životní prostředí a aby řízení zdrojů probíhalo tak, jak by to mělo být. Tedy zejména jde o prevenci, ale rovněž je třeba se soustředit na potírání nelegálních praktik. Chceme mít takovou legislativu, která nebude mít žádné možnosti, jak se jí vyhnout, aby nevznikaly šedé zóny. A když hovoříme o této směrnici, tak se mám na mysli zejména nelegální skládky odpadu a nelegální vývoz starých elektrických a elektronických zařízení. Vše toto již bylo zmíněno dnes v rámci rozpravy. Pro nás je důležité, aby legislativa, která bude schválena, zaručovala právní jistotu a zároveň nám jde o to, aby jsme dokázali odstranit byrokracii, aby opravdu zde došlo ke zjednodušení. A nyní bych navázala na jeden z nejdůležitějších prvků této směrnice, mý předřečníci to zmínili. Jedná se o definici výrobce. Vy jste zde navrhli evropskou definici, definici na evropské úrovni. Toto by ovšem se mohlo stát problémem potom ve fázi realizace směrnice. My jsme o tom diskutovali velice dlouho. Co mám na mysli? Mám tím na mysli možnost stanovit tu definici tak, aby existovala současně evropská definice a i národní řešení. Členské státy a jejich zkušenosti ukazují, že toto není zrovna ta nejlepší cesta, proto jsou velice zdrženliví. A já si myslím, že pouze národní definice výrobce dovolí členskému státu, aby zasáhl v případě nelegálních skládek aby mohl potírat tento fenomén a to též platí i pro nelegální vývozy. Pouze pomocí národní skládky je možné proti tomu bojovat efektivním způsobem. Myslím si, že pro členský stát je toto velice důležitým nástrojem a proto si myslím, že by tomu mělo být tak i nadále. Je to opravdu zásadní prvek pro polské předsednictví a tím mám na mysli národní definici výrobce. A je to důležité i pro další členy rady. Jak říkám, já jsem velice otevřená, těším se na spolupráci s Evropským parlamentem. Jsme ochotni s vámi spolupracovat a chtěla bych velice poděkovat panu zpravodaji, vy jste dokázal tuto zprávu připravit neuvěřitelně rychle. Nebylo na to mnoho času a nebude na to mnoho času nyní v druhém pololetí. A bude třeba mnoha hodin vyjednávání, abychom prodiskutovali veškeré technické detaily. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní zástupkyni polského předsednictví. Děkuji. Eh, vím, že pan ministr je sám eh, vědec a inženýr. Takže... Takže by bylo dobré, kdyby se to podařilo za jeho předsednictví. A nyní tady na závěr si vyslechneme ještě pana uh, zpravodaje. Já mu za všechny ještě jednou děkuji. Všichni vám děkovali, takže vám poděkuji i já. Uh, pane Florenci, řekněte ještě pár poznámek k tomu, co tu teď zaznělo. Ehm, já si myslím, že nyní nemůžu reagovat úplně na všechno, ale na několik ehm, bodů, které jsou pro mě důležité, tak tím se vyjádřím. Ehm, kolega Gimbrandian, vy jste trefili hřebíček na hlavičku. I v legislativě máme samozřejmě celou řadu chyb, udělali jsme chyby. A i u politiky odpadu, když se podíváme na to, kolik se toho v Evropě spaluje a jak málo recyklujeme, tak si musíme položit otázku, zda je vino zda je průmysl nebo zákonodárce. A já si myslím, že jako zákonodárci eh, musíme zase přijít eh, všechno probrat v rámci této směrnice a tak to je i u této zprávy. Pokud dosáhneme vysokých cílů pro sběr, tak je zde automatický zájem ze strany průmyslu pracovat na těchto vysokých cílech, vytvořit technologie a jenom takovýmto způsobem můžeme v případě politiky odpadů postupovat. Tam není žádný další vývoj recyklační politiky, protože recyklace e, nefunguje. Takže musíme změnit legislativu. Možná, že se úplně neschodneme, ale ten celkový směr, ten je důležitý. O co jde? Bohužel, eh, příliš mnoho, mm, příliš mnoho plítváme. A musíme to změnit. To byla velice důležitá otázka. Další důležitý bod, o kterém chci hovořit, je také povědomí. To znamená, kolik lidí říká, že odpad a elektronický šrot um, že to vlastně neodnášejí do o, těch sběrných dvorů. Musíme apelovat na členské státy. Existuje celá řada nových členských států po dalším rozšíření, kteří, které jsou na tom ještě lépe než staré členské státy, takže to nemusí být otázka, nemůže být otázka peněz, ale otázka motivace. A moje rakouská kolegyně se eh, ptala na to re-rising. Tam je procentní sazba eh, celkového odpadu, je to celková částka a 85 a myslím si, že právě eh, v Rakousku jsme viděli, že je velmi dobré, velmi dobré mít eh, reálný přístup k tomu, co je eh, elektrošrot. U těch mladších zemích je to možná obtížnější než v Rakousku, to si všichni uvědomujeme, ale je to spravedlivější to učinit tímto způsobem, než ten put on the market, protože nové země sice hodně kupují, ale nemohou tolik sešrotovat jako ty staré členské země. Myslím si, že to je spravedlivé, pokud se vydáme touto cestou a komise určitě na tom bude muset ještě zapracovat. A paní Pača, bych vás rád pozval. Vy jste řekla, že z právního hlediska máte ještě určité obavy, tak já za ně budu velmi vděčný za takovéto otázky. Já sám nejsem právník a pokud tam máme nějaké mezery, tak budu vděčný, když nás na to upozorníte. Pak zde padlo velice mnoho dobře míněných otázek. Tam ale se příliš nerozcházíme. A ještě bych chtěl jednou eh, pozbudit komisi k tomu to standardní ustanovení, to je voda a oheň. Jeden to dělá tak a druhý úplně jinak. A komise, nemůže nic dělat, že všechno je tak vágní. Každý má své místo No, komise už je na dobré cestě, myslím. Rada by mohla být trošku ctižádostivější a mohla by překročit svůj vlastní stín a svou vlastní zem, to bych chtěl výslovně uvést. Nechtějí evropskou úpravu a paní prezidentka, pokud je ten, eh, tu definici, evropskou, evropskou definici producenta, tak já už v parlamentu jsem mnoho let a vždycky jsem snila o tom obrovském vnitřním trhu. Měli jsme zde celou řadu témat, která se týkala ekonomiky, evropské zprávy a právě v okamžiku, když se rozbije televize, tak eh, evropská pravidla selhají, to přece nejde. Máme zde průmysl, je zapotřebí také vydělávat peníze, být ziskovým. A to je moje přání také. Děkuji za slova. Já. Děkuji. Děkuji. Tím jsme se dostali k závěru této debaty. Lhůsta pro pozměňovací návrhy je 12.9. 18 hodin. Zde na výboru budeme hlasovat 4. října. Děkuji vám a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. Je to také velice obsáhlé téma, ale jak vidíme, čtvrtek odpoledne 17 hodin se nám to tady poněkud vyprazňuje v sále, ale i přesto navzory tomu se to tématu budeme věnovat. Jedná se o biocity a paní zpravodajkou je Christa Klas. Paní zpravodajko, vy jste se tomuto věnatu věnovala opravdu velice pečlivě, byla to pro vás tvrdá práce, obsáhlé téma a je to téma, které se týká každodenního života lidí a jejich domácnosti. Takže si vyslechneme, jak vypadá stav věcí. Děkuji, pane předsedo. Já budu za zabenou minci to, co řekl můj koordinátor. Důležití lidé, specialisté, ti zde zůstávají a proto uh, je jasné, že téma je velice speciální a milý Karl Heinz Florenci, ono je to v podstatě taky určitá oblast, kde ještě neexistuje evropská úprava a kde se musíme o evropskou úpravu snažit, pokud chceme naplnit naše ekologické cíle. Jedná se nám o trvalou udržitelnost a z tohoto důvodu je nutné regulovat trh s biocity v Evropě. Já děkuji za spolupráci kolegům i sekretariátu. Všichni velice dobře pracovali i v rámci letní přestávky. Dobře víme, že když máme dnešní čtení, tak je vždy málo času a proto je důležité to prodiskutovat dnes odpoledne a doufám, že všichni, kteří zde dnes není přítomní, si to přečtou nebo to již pročetli. Co teď je společného postoje, tak zde chci říci, že asi polovina našich změn, kterou jsme požadovali v rámci prvního čtení, rada převzala. A takto se nám tedy prosadit, podařilo prosadit celou řadu našich požadavků. Zejména budu jmenovat požadavek, který se týká principu obezřetnosti a preventního principu. Dále zde máme princip, který se týká rámcové směrnice o vodách. Pak zde máme náhradní produkty, které dostanou povolení na sedm, na rozdíl od, na deset let. Dále zde máme učené látky, které nebudou zahrnuty. PBT, to je substituční kritérium. Nemáme zvláštní ověřování rizika a nemáme označování. Máme zde jedno tedy, jedno zvláštní označování a ověřování rizika. A to se týká nanomateriálů, to bylo pro nás velice důležité. A e, v rámci povolování produktů se zde rozlišuje mezi správními, malými a důležitými změnami. Takže mohu říci, že jsme spokojeni se společným postojem Rady. I u dalších věcí se rada pohnula o velký krok směrem k parlamentu. Týká se například, to, týká se například výjimek z kritérií vyle, vyloučení či o rámcových požadavcích, ní se to nazývá rodiny výrobků, ale v podstatě je to to samé. My jsme přeložili 101 pozměňovacích návrhů, to je velice mnoho pro druhé čtení, ale je to především díky tomu, že společný postoj v sobě obsahuje celou řadu nejasností a rozporů. Pravděpodobně to vzniklo z důvodu nedostatku času, Rada to takto tedy zapracovala a nyní je třeba, aby parlament to očistil od těchto problematických míst. Takže celá řada mých problém návrhů je pouze technické povahy. Jde mi o to, aby text byl konzistentní a aby zde byla koherence mezi textem směrnice a další legislativou. Proto si myslím, že komise by to měla ještě vysvětlit, ale já jsem to rovněž napsala do svého vysvětlení, proč tedy předkládám tyto návrhy? A já jsem tedy ve své zprávě se soustředila na tyto oblasti. Za prvé oblast právních aktů přenesené pravomoci a prováděcí ustanovení. Zde pro mě bylo důležité, abychom projevili vůli parlamentu zcela jasným způsobem. Rada celou řadu prováděcích ustanovení pozměnila a tím omezuje, oklešťuje kompetenci parlamentu. Zejména oživá je otázka článku 8a, tam se týká o povolování určené látky. A pak článek 61, tam se jedná o stanovování poplatků. A zde já si přeji, aby parlament zůstal do tohoto zapojen v rámci aktu v přenesené právomoci. Je dobré, že společný postoj v sobě obsahuje to, že účinné látky a produkty, které projdou zjednodušením a povolovacím postupem, budou eh, vlastně obsaženy v příloze 1a že tam bude jejich seznam. To byl náš požadavek z prvního čtení a nechápu, že rada již své volně udělala seznam učených látek, které vůbec nesplňují kritéria pro zjednodušší povolovací postup. A nám tam nejsou pouze učené látky, tedy seznam těchto učených látek, ale já si myslím, že veškeré účinné látky, tedy nejenom, nejenom ty, které spadají pod zjednodušení postup, by měly být povolováni s tím, že do toho bude zapojen parlament a měly by být uváděny v příloze nařízení. A proto navrhuji, aby jsme tedy toto ještě dořešili. A chci říct, že první členík jsme hlasovali proto, že od roku 2017 budeme mít společné povolování pro veškeré biocidní přípravky s výjimkou toho těch, kteří spadají pro kritéria vyloučení. V rozporu s požadavkem rady, rada ponechává hlavní díl ověřování a povolování v rukou členských států. Bohužel eh, rada chce, aby ECHA sehrávala pouze koordinující úlohu. Rada chce mít jakousi dvoustupňovou, dvoustupňový systém povolování, který se bude vlastně dopracovávat do roku 2020. Ta První stupeň je ovšem pouze teoretický, protože dobře vím, že rada navrhuje skupiny produktů, které ještě vůbec neprošly ověřovacím postupem pro biocidní přípravky. Takže v podstatě v rámci když toho, kdy směrnice vstoupí v platnost, tak si nebudou mohout eh, zažádat o povolení Další věc, je to rada, řada přípravků, které mají být vyloučeny. Jsou to například produkty proti obratlovcům a tak dále, kde prostě rada vůbec nechce společné evropské povolení. Já si myslím, že není správné, abychom zde vylučovali celou řadu produktů již předem z evropského společného povolení, protože naším cílem je, abychom měli lepší, inovativní a šetrnější produkty. A proto navrhuji, abychom tam měli pouze biocidní přípravky s eh, určitými látkami, které již nyní spadají pro pod kritéria vyloučení, aby pouze tyto tedy byly vyjaty z evropského postupu já i přesto navrhuji dvoustupňový přístup a tyto dva stupně zohledňují ty skupiny výrobků, které již prošly tím programem pro ověřování biocidů a které tedy mohou i hned si podat žádost o evropské povolení. A další věc, od 1. 1. 2017 má být rozšířeno evropské polovení na veškeré skupiny produktů s výjimkou těch produktů, které mají účinné látky, které spadají pod kritéria vyloučení. Já si myslím, že takto bychom to měli i nadále požadovat. Co se týče těch poplatků, tak zde potřebujeme jasnou úpravu poplatků. Ta je zejména důležitá pro podniky, které potřebují vědět již od počátku, jaké náklady se pojí s ověřováním účinných látek a s získáváním povolání. Je důležité, aby ECHA požadovala jakýsi každoroční poplatek, aby se mohla eh, sama financovat a aby mohla dobře pracovat. Na druhou stranu si myslím, že bychom měli zamezit své volným dalším poplatkům, které by mohla vyžadovat agentura či členské státy. Já si myslím, že z důvodu hospodářské soutěže a vnitřního trhu bychom měli v této oblasti říci jasné ne. Potřebujeme abychom měli rovnost. A je důležité, abychom o tom společně rozhodovali v rámci aktů přenesené pravomoci. Potřebujeme rovnost, rovnoprávnost a potřebujeme trh. Dobře víme, že trh s biocidy je malý trh, takže potřebujeme trh, který bude efektivní z hlediska nákladu, nákladu na povolování a musíme se za to zasadit. A není možné, aby výrobce určitého produktu si prostě vybral členský stát, kde to povolení bude nejlevnější. Já si myslím, že toto by naším cílem být nemělo. Rada naši definici ohrožených skupin převzala, ale naši definici uživatele, kteří um, provozuje živnost, nepřevzala. A nepřevzala ještě další definice. Když se podíváme na bezpečné aplikaci biocidů, tak to znamená, že potřebujeme směrnici, které se bude týkat eh, trvalo užitelného aplikace biocidních přípravků, tak, aby spotřebitelé byli dobře informováni o správném a bezpečném zacházení s biocidy. Například v Německu zde máme profesi člověka, který potírá hmyz. Takovýto člověk má velice dobré informace a ví, jak přesně má zacházet s určitými přípravky. Myslím, Myslím si, že když někdo takový to vyrábí, eh, provádí a zachází těmito přípravky v rámci své profese, tak musí mít dost informací. Další věc. Týká se to označování a v rámci prvního čení jsme chtěli, aby zde bylo poukázáno na možná nebezpečí, pokud zde máme možné externí působení biocidů. Podle společného postoje ovšem do oblasti působnosti spadají produkty, které se dostaly v rámci výrobního procesu do kontaktu s biocidy, ale ve svém konečné stádu již neobsahují biocidy. Například kniha, kde byl eh, vlastně papír vybílen biocidním přípravkem, ale kniha již žádné biocidy neobsahuje a my si musíme klát okázku, zda je tedy nutné, aby tato kniha byla označena označením, že byla ošetřena biocidy. Mně také nenapadla původně dobrá formulace. Já jsem tedy nyní do toho dala svou původní formulaci z prvního čtení. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že všichni chceme totež. Je ovšem důležité, abychom to správně sepsali, správně naformulovali, aby takýmto způsobem se to potom dostalo do konečné legislativy. Co se týče ochrany zvířat, tam jsme měli velice dobrou schůzku společně s komisí kde jsme hovořili o tom, jaké návrhy jsou důležité. V rámci prvního čtení jsme to podhlasovali, a odhlasovali velice rychle. A já si myslím, že nyní máme zde, předkládáme dobré pozměňovací návrhy, zde musíme tu celou věc dobře vyvážit. Pokusy na zvířatech jednak být musí, ovšem na druhou stranu by se měly provádět velice vědomně, omezeně a vždy opravdu s ohledem na jasný určitý cíl. Co se týče nano materiálu. My jsme tehdy se podívali, jak jsou definovány v nařízení o nových potravinách. Všem rada to nepřevzala, komise má přeložit do konce roku novou definici. Já jsem zde znovu použila naši starou formulaci, protože si myslím, že komise by nám měla říci, kdy bude k dispozici ta nová definice a jak bude vypadat. Milí kolegové, já jsem se sama divila a sila nechápu, proč rada zpřeházela čísla článků a nyní máme tedy nová čísla článků, se kterými musíme pracovat. Trochu nám to stížilo naše práci. A proto ještě jednou, až budete pročítat celou zprávu, tak si to pročet, pročtěte jakožto celkový text, pak teprve vůbec to dává smysl. A myslím si, že Jde nám o to, abychom vylepšili společný postoj rady a já doufám, že se nám to podaří a že se nám rovněž podaří se dohodnout v rámci druhého čtení a jsem velice zvědavá na vaše poznámky a podněty k tomuto textu. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, Kristo Klas, za tuto prezentaci pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Máme tu podobný problém jako u předešlé směrnice u elektrického šrotu a sice jestli na vnitřním trhu budeme mít evropské řešení anebo jestli budeme upřednostňovat 27 národních řešení. Vidím, že zatím se nesetkáváme s důvěrou v evropské řešení, stále se každá země snaží o samostatné eh, povolování, o svou vlastní definici. Já si myslím, že s výhledem na uh, společný vnitřní trh bychom se měli dostat k nějakému uh, evropskému řešení. Máme tu dva stínové zpravodaje, Dan Jorgensen je první a Corinne Lepáš je druhou stínovou zpravodajkou, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní Klas za dobrý text, který předložila. Je tam obsaženo mnoho dobrých věcí. Musím říci, že úvod, který právě přednesla, byl velmi dobrý. Já s tím souhlasím. Především Děkuji za to, že zdůraznila, jak důležité je, abychom měli eh, k dispozici směrnici, která bude umožňovat udržitelné použití biocidů, protože to je velmi důležitý bod i pro moji vlastní frakci. A já mám skutečně velkou radost, že v tomto jsme si zajedno. Že právě o to se musíme snažit. Toho se musíme držet a rada to musí akceptovat. Kromě toho mám radost z toho, jak se postavila k pokusům na zvířatech. To znamená, že bychom se měli snažit o co možná nejširší substituci, aniž by to samozřejmě ohrožilo, ohrozilo nutnou bezpečnost. Paní zpravodajka také velmi intenzivně pracovala se stínovými zpravodaji, bylo tu mnoho pozměňovacích návrhů a snažili jsme se tady vypracovat společné stanovisko. To, co je nyní v tom návrhu, je velmi dobré a kvalitní. Jinak si myslíme, že není přijatelné, aby moc nebo pravomoc parlamentu byla omezována tím, že tady eh, budeme povolovat aktiv přenesené pravomoci. Není možné, aby uh, tomu tak bylo. Někdy totiž máme pocit, že rada zcela záměrně navrhne něco, eh, co potom eh, může eh, rychle zase odevzdá. To znamená, že oni tam nestojí v tom jednání bez ničeho, ale vždycky se mohou něčeho vzdát. To znamená, že určité věci by měly být naprosto jasné. Jinak existují některé oblasti, o nichž se domníváme, že by bylo dobré, kdyby text paní Klas byl upraven. Budu to e, formulovat velmi stručně. První věc. Ty výjimky. Kritéria pro vyloučení z oblasti působnosti. Myslím si, že to není eh, dostatečně e, formulováno indoktrinní disruptory tam například patří a tyto výjimky nebo kritéria upravující ty výjimky eh, by měla být ještě dále propracována. Myslím si, že bychom tady měli eh, vytvořit velkou překážku, tak aby to eh, takřka nebylo možné používat takovouto výjimku. A když už je výjimka potřeba, tak potřebujeme substituční plán. Pokud tedy existuje nějaká výjimka, tak zároveň nutně potřebujeme takzvaný plán substituce plán pro eh, náhradní látku. A já dám zapravdu našemu panu předsedovi Jolajnemu a sice v tom, že naším cílem je společná evropská úprava. My chceme celoevropské řešení. To znamená, že jedno usnesení, usnesení jednoho členského státu by mělo platnost ve všech ostatních členských státech z hlediska eh, politiky životního prostředí nebo z hlediska eh, zdravotnictví se může totiž stát, že v jedné zemi ty biocidy eh, budou zamítnuty. A to je tedy zásada, kterou ctíme, je to zásada, za kterou Evropský parlament bojoval již dlouhou dobu a to také v případě pesticidů. Tam se to podařilo prosadit. To znamená, že moje frakce je naprosto pevně přesvědčena o tom, že i v tomto případě musíme postupovat stejně. Nejde o to, eh, že bychom nešli, nechtěli společné evropské řešení. To je potřeba, je to nezbytné, pokud uh, chceme postupovat dál, uh, tak potřebujeme Eh, společné evropské řešení. Pokud jde o nanomateriály, tak na to se musíme podívat zvlášť a já bych byl velmi rád, kdyby nám k tomu řekla něco i komise. Myslíte si, že mm, je tady možno počítat s odděleným přístupem a nyní k oblasti působnosti těchto ustanovení? Eh, má jít tedy o biocidy, které se primárně používají jako biocidy? a nebo o produkty, které primárně neobsahují biocidy, například síť proti komárům. Ta slouží k tomu, že tedy se e, někam nedostanou komáři, ale kromě toho jsou tu látky, které tedy jsou namáčeny, nebo výrobky, které jsou namáčeny do biocidu a to má samozřejmě celou řadu škodlivých účinků. A jinak, pane předsedo, si myslím, že bychom si měli vyslechnout i názor EKA. S tím jste nám počítal. Já vidím, že tady je někdo z Finska, to znamená, že by bylo dobré, kdybychom si vyslechli pozici Echa, Echy, protože oni dělají skvělou práci. Děkuji. Dan Jörg. Děkuji Jürgensenovi a Korin Lepáš. Děkuji za slovo. Já se připojuji k tomu, co jste právě zaznělo od kolegy. V první řadě chci poděkovat zpravodaji eh, za zpravodajce za její úsilí. Nicméně musím říct, že mě trošku mrzí, že rovnováha, kterou jsme dosáhli během prvního čtení, tak eh, byla narušena, už se tam neobjevuje. Eh, samozřejmě kolega Jordensen řekl, že eh, to udržitelné užívání, tak tam souhlasíme se spravodajkou, ale pokud je o kritéria vyloučení, o kterých se právě hovořilo, ty výjimky, tak tam si myslím, že od výsledků jsme ještě příliš vzdálení. Musíme zaručit alespoň nějakou minimální úroveň. Ta definice souhlasu je příliš omezená. Myslím si, že to, čeho jsme dosáhli v prvním čtení, bylo lepším. Pak jedna. Eh, I to stanovisko v prvním čtení mělo lepší, přesnější definici, koncepci um, pomíjivého rizika. a také pro ty eh, substituční, tedy náhradní produkty. To jsou ta kritéria ehm, vyloučení. Potom aktivní látky v případě nahrazení, v případě substituce, které byly definovány. Byla bych ráda, kdybychom tam opět použili stanovisko parlamentu z prvního čtení u těch látek, které mají znepokojivé kritické dopady, jako jsou neurologické dopady, neurotoxické dopady nebo dopady na imunitu. Dále pokud jde o ehm, Ehm, produkty, u kterých byl navržen mechanismus rady, tak tím s tím musíme souhlasit, tím musíme použít. A další věc, pokud jde o nanomateriály, tak tam eh, souhlasích, eh, předtím se hovořilo o šetřených produktů a u těch nanomateriálů tam souhlasím s paní Klas, ale myslím si, že bychom měli přejmout definici komise Vzhledem k tomu, co k tomu bylo řečen, tak si nejsem úplně jistá tím, zda musíme podepsat takovýto biankošek komisi na to téma. Proto tedy navrhuji doporučení, které bylo eh, přijato právě pro nanomateriál a komise to navrhuje změnu eh, nařízení, abychom se přiblížili spotřebiteli. Dále, transparentnost. Tam opět předložím svůj pozměňovací návrh, který jsem předložila také při prvním čtení. Tam se uvádí, že e, působnost musí také zohlednit e, dopad na životní prostředí a v případě sdělení vůči e, spotřebitelů, tak tam musí být dodržen ten seznam povolených látek a dále mechanismus udělování povolení povolení společenství, o kterém se hovořilo, tak myslím si, že existovala návrh, existoval návrh v radě, který je rozumný a umožňuje postupné zařazování do eh, roku 2017. A tímto se přizpůsobíme potřebám. Dále zjednodušený postup udělování eh, povolení, to je určitě zajímavý nápad, protože potřebujeme pružnější systémy, ale ta působnost eh, uvádění do praxe je obtížná. Máme zde kritéria, která nám umožní eh, říct, o jaké látky se jedná, ale máme zde různé problémy. Prvním problémem je, že Rada již uvedla látky, eh, které mají být v příloze číslo jedna, ale my nevíme, na jakém základě tak učinila. Nejsme si ani jistí tím, že budou dodržována ta kritéria. Protože jaký smysl má, jestliže budeme mít kritéria, ale nemáme tam ty produkty. A pak systém povolování u látek je, systém povolování je nezbytný nejenom u produktu, ale také u látek. Tolik moje komentáře. Ráda si vyslechnu jak komisi, tak zpravodajku v reakci na naše připomínky. Děkuji, pane předsedu. Děkuji, Korin Lepáš. My jsme předpokládali, že zde vystoupí někdo z ředitelství z instituce pro z agentury ECHA, z agentury pro chemické látky a uvidíme tedy, jaký je jejich názor. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, in... Děkuji, pane předsedo. Co by uh, ředitel pro regulační záležitosti e- uh, v agentuře ECHA. Uh, řeším tyto záležitosti v souvislosti s biocidními látkami a výkonný ředitel mě požádal, abych tu dnes jeho jménem po- promluvil. Naše agentura si velmi cení vašeho pozvání. Jsme rádi, že se můžeme účastnit této diskuze, protože přípravy na man, nový mandát bereme velmi vážně a snažíme se odvést kvalitní práci. Velmi doufám, že eh, expertíza naší agentury a praktické zkušenosti budou velmi cené pro konečný dokument. Jeden z nejdůležitějších aspektů pro naši agenturu je, eh, jsou tedy dopady na zdroje. Důvod eh, spočívá v tom, že naše zdroje eh, jsou velmi napjaté směrnice počítá s tím, že by se oddělilo eh, že by se tady oddělilo financování rýče a eh, těchto eh, záležitostí týkající se biocidu. To znamená, že my to v účetních knihách musíme oddělit. Prakticky to znamená, že nemůžeme tady použít naše příjmy z rýče na biocidy. Proto pouze souhlasím s tím, že eh, potřebujeme tedy zvláštní eh, prostředky a že budeme potřebovat eh, pomoc poté, co tedy ten právní text bude definitivně schválen. Zároveň bych rád poznamenal, že, si, že bereme na vědomí hlasování vašeho výboru o rozpočtu naší agentury a děkujeme za to. Rádi, bych, rádi bychom provedli určité drobné technické úpravy, které zároveň ale mohou mít zásadní dopad na fungování těch postupů a proto tedy velmi vítáme technické pozměňovací návrhy, které pan zpravodaj eh, předložil, protože to jistě zjednoduší praktické dopady a mm, praktické použití budoucího nařízení. Protože e, jste v rámci diskuze nevznesli žádné konkrétní dotazy směrem k naší agentuře, tak se budu věnovat pouze některým věcem, které jsou pro naši agentury, agenturu významné. Pokud jde o oblast působnosti a o povolení, tak my vítáme rozšíření oblasti e, působnosti a e, odpovědnosti agentury ECHA. Jsou tu určité faktory úspěchu, na kterých nám záleží a to samozřejmě zahrnuje i to, že každý právní text musí být dostatečně jasný a že ten systém nesmí být příliš komplikovaný. Z našeho hlediska je tomu tak, že návrh, toho, eh, návrh je proveditelný, je dobrý. Druhá věc. Zdroje. Zdroje samozřejmě musí být k dispozici, tak aby naše agentura mohla poskytovat služby. Uh, Eh, v tomto ohledu a jak již bylo řečeno, drobné změny mohou mít velký dopad na zdroje a proto ještě jednou říkám, že je velmi důležité, abychom aktualizovali dostupné finanční zdroje a, eh, při tom, až dospějeme k eh, finální dohodě. Možná, že nejdůležitější věc v tomto ohledu je mm, to, že třetí úspěšný faktor, faktor úspěšnosti, o kterým bych, eh, o kterém bych rád hovořil, je ten eh, dvoustupňový postup. Je to tedy nový proces na evropské úrovni a byť s tím máme určitou zkušenost na národní úrovni, pokud jde o povolávání výrobků, tak je to nové na evropské úrovni a eh, ten proces je velmi náročný jak z technického, tak z vědeckého hlediska. Z našeho hlediska je tedy velmi důležité, abychom zaručili dostatečnou nebo vytvořili dostatečný čas na vytvoření kapacit a abychom tedy využili e, naše zkušenosti s e, podobnými záležitostmi, s podobnými e, procesy. Právě proto je pro nás důležité, abychom měli dostatečně širokou oblast působnosti povolování výrobků a také dostatečné vytížení. Pro nás je zároveň důležité, jak, jaký bude počet povolovaných produktů, protože počet typů výrobků pro nás nemá až takovou vypovídací hodnotu. Byla to řeč o Eh, pokusech na zvířatech. My bychom rádi ocenili ty základní principy, to znamená to, že se snažíme vyhýbat zbytečným pokusům na zvířatech. Eh, rád bych srovnal ten stávající návrh a REACH. Vypadá to tak, že u biocidů eh, bude možné zajistit to, že budeme mít k dispozici kvalitní vědecké informace a že e, budeme mít k dispozici bezpečnostní analýzu biocidních výrobků, tak abychom se vyhnuli zbytečným pokusům na zvířatech. Pro nás je to velmi důležité, protože e, zamezování pokusů na, pokusům na zvířatech je součástí naší každodenní e, práce a snažíme se o to každý den a doufáme, že Eh, se nám podaří to prosadit i eh, v tomto ohledu. Pane předsedo, to je všechno a já jsem tedy k dispozici pro případné další dotazy. Děkuji. Danke. Děkuji. Je potěšující slyšet, že ECHA vidí pozitivně evropské povolování biocidů. Bylo by také zvláštní, že kdybychom evropsky povolovali chemikálie a biocidy pouze na národní úrovni, to by nebylo zcela pochopitelné. Personální a finanční zdroje, o kterých jste hovořili, a my jsme to také viděli v rámci naší návštěvy v Helsinkách. Je třeba, parlament se o toto zasazoval. Pozvali jsme si komisi, aby vyjádřila své stanovisko. Máme zde pana Patrika Murphyho z DG Environment z generální ředitelství pro životní prostředí. Takže bych poprosil pana Murphyho, aby nám zde poreferoval o tom, jak to vidí komise. Um. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznil to, že pro komisi je toto téma biocidy velmi důležité. Jsou to velmi důležité chemické produkty a je velmi důležité, aby legislativa na tomto poli byla aktualizována a aby tedy byla co možná nejvíce implementována. Domníváme se, že je to možné a učiníme všechno pro to, aby se nám podařilo dosáhnout dohody ve druhém čtení. A kromě toho jsme s velkou radostí zaznamenali, že se eh, přiblížily jednotlivé pozice během minulých měsíců. To znamená, že je jasný, jasné, že finální text eh, vypracovaný radou bude vylepšením původního návrhu komise. Eh, jak již bylo řečeno, více než 50 pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu bylo zapracováno do textu rady. To znamená, že skutečně můžeme vycházet z toho, že názory a pozice institucí se zblížily a že ten text je nyní silnější a lepší pro všechny tři instituce. Kromě toho bych rád poděkoval panu eh, zpravodaji. Můj pan kolega z agentury ECHA eh, již řekl, že tento text eh, zmiňuje velmi důležité politické otázky a v některých případech překlenuje pozice mezi radou a parlamentem. Kromě toho je tu celá řada technických otázek, které se podařilo vyřešit. E, ten text je poměrně komplikovaný, má 250 stran e, a jeho formulace je velmi důležitá, protože je důležité, aby ten text bylo možné co e, nejsnáze implementovat. Bude platit dalších 10 nebo 15 let. Je důležité, aby byl pregnantně formulován, abychom ho mohli správným způsobem implementovat. Pane předsedo, možná víte, že eh, v polovině srpna komise přijala oficiální sdělení k pozici radě, rady. Bylo to přijato 11. srpna a nedávno to bylo eh, sděleno radě a parlamentu. Rádi bychom vás upozornili na některé klíčové body, které jsou eh, v tomto sdělení obsaženy. Za prvé bych se rád vyjádřil k těm Eh, delegovaným aktům nebo aktům v přenesené působnosti eh, a k prováděcím aktům. My tady máme seznam účinných látek, kde bychom se přimlouvali za akty přenesené pravomoci. A kromě toho to také souvisí eh, s druhým legislativním aktem, který se týká poplatků. Nyní je to tedy prováděcí akt a my bychom byli eh, rádi, kdyby to bylo eh, aktem přenesené působnosti nebo pravomoci. Pokud jde o eh, datum provádění nebo aplikace, tak to je mm, nedůležitá otázka. Kdy to vstoupí v platnost? Samozřejmě nejprve potřebujeme všechny překlady. Pokud se nám podaří dosáhnout dohody v druhém čtení, tak by to mohlo začít platit v polovině roku 2012. Nicméně eh, používat by se to mělo od 1. ledna roku 2013. Můj kolega z agentury ECHA řekl, že eh, je velmi důležité, aby ten legislativní akt byl aplikovatelný a samozřejmě, že evropské prostředky nemohou plynout do té doby, dokud ten text nebude dost, eh, oficiálně přijat a dokud nevstoupí v platnost. To znamená, že do té doby Evropská agentura pro chemické látky nebude mít přístup eh, k finančním prostředkům, to znamená do poloviny roku 2013. Proto tedy očekáváme, že Eh, agentura ECHA bude potřebovat trochu více času na to, aby se připravila na implementaci tohoto textu a právě proto jsme doporučili v našem sdělení, aby datum aplikace bylo odděleno a, eh, oddáleno až na září roku 2013. Tak, aby agentura ECHA mohla zaměstnat příslušné odborníky a aby také vytvořila systémy IT, které potřebuje pro to, aby ta implementace byla úspěšná. A e, konečně závěrečný komentář, který tedy vyplývá ze sdělení komise a týká se zdrojů. Komise vždycky e, reagovala na různé změny, které byly navrženy v textu. A Zas a znova jsme zdůrazňovali, že nám jde především o to, aby ten text nařízení bylo možno efektivním způsobem implementovat. Došlo k celé řadě změn eh, v textu rady a samozřejmě, že do toho bylo zapracováno celá, mnoho z pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a v důsledku toho bylo vytížení agentury ECHA eh, větší rozšířil se rozsah práce agentury ECHA. Mají více práce, pokud jde o sdílení dat, výbory eh, nebo důvěrné informace. My jsme se tedy v rámci našeho sdělení snažili o to, abychom k tomu připojili eh, finanční eh, výkaz tak aby bylo zřejmé, jaké finanční zdroje na to agentura ECHA potřebuje a jaké to bude mít dopady na eh, prostředky nebo eh, prostředky, které na to jsou věnovány v rámci eh, evropského rozpočtu. My na to máme vyhrazené prostředky, je potřeba, aby to tedy bylo řádným způsobem prokázeno. A nyní mi dovolte, abych eh, řekl ještě něco o tom, co tady eh, zmínili poslanci nanomateriály. Komise říkala, že se tedy objeví doporučení, kde bude příslušná definice, bude to ještě nějakou dobu trvat, ale já si myslím, že očekáváme, že eh, to mm, nastane během několika týdnů. Samozřejmě, že to téma má pro komisi velký význam a budeme mít k dispozici doporučení komise a vy tady uvidíte, jestli ta definice, která v tom doporučení bude obsažena, je pro vás vhodná, jestli jste schopni přijmout. Eh, ošetřené produkty od zveřejnění textu rady se objevovaly velké obavy na straně podniků, oblasti průmyslu, především pokud jde o ty ošetřené produkty. Jedna z obav, eh, která byla zase znova zmiňována, je otázkou interpretace. A sice jde o to, jestli se instituce snaží zajistit, aby spotřebitelé byli dostatečným způsobem varováni. Eh, Varování v tom smyslu, že v daných výrobcích jsou biocidní mm, látky možná, že tady dochází k eh, trochu nerovné situaci. A sice každý finský výrobek, který se ocitne na, trhnu, na trhu, ať už jsou to knihy, noviny, eh, by měl tady obsahovat nálepku, která by hovořila o tom, že některá součást toho výrobku v rámci výrobního eh, procesu byla ošetřena biocidními látkami. To tedy znamená, že například pohovky nebo jiné kusy nábytku by mohly obsahovat látky, které byly někdy v průběhu výrobního procesu e, ošetřeny biocidními látkami a to by všechno mělo být označeno. Když jsme řešili tento problém, tak jsme tím způsobili zároveň jiný problém. A sice bychom měli miliony výrobků, které by nyní spadaly do oblasti působnosti tohoto nařízení a potřebovali bychom je označit. Já si tady myslím, že eh, základní věc je, abychom eh, vytvořili jakýsi rovnovážný vztah, tak aby spotřebitelé získali informace, které potřebují, ale, ale bychom zároveň eh, nezavedli označování milionů výrobků, pokud jde o udržitelné použití. Komise se domnívá, že pokud budeme propagovat udržitelné použití výrobku, tak je to velmi pozitivní věc. V příštích pěti letech jak členské státy, tak komise, tak ECHA budou muset implementovat tuto, eh, tento legislativní akt a budou muset vytvořit naprosto nové postupy pro povolování aktivních látek, pro eh, tedy označování a povolování biocidních výrobků. A kromě toho budeme mm, tu mít zhruba 30 eh, sekundárně legislativních aktů a my máme trochu obavy, jestli eh, v tuto chvíli je naší prioritou na příštích pět let udržitelné použití. Tím nechci říct, že by to nebylo, nebyla důležitá otázka, ale když si představím, jaká práce je s tím spojená, co všechno je spojeno s implementací tohoto legislativního aktu, tak se ptám, jestli je to skutečně naše priorita. A na závěr mi dovolte, abych eh, řekl, že i nám leží velmi na srdci otázka dobrých životních podmínek zvířat. Já si myslím, že nám všem jde o to, abychom tady vytvořili dobrou rovnováhu mezi ochranou lidí, životního prostředí, ale abychom zároveň zaručili, že eh, dojde k minimální míře testování na zvířatech. Jde tedy o to, aby pokusy na zvířatech byly co možná nejvíce omezeny. Děkuji vám, pane předsedo, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Thank you very much. Děkuji. Bylo pro nás potěšení si vyslechnout opět stanovisko rady. A pan kolega je předseda pracovní skupiny rady a řekne nám také několik stanovisek o tom, jak řekne nám, jak to vypadá se stanoviskem rady. Děkuji. Všechny srdečně vítám. Já chci poděkovat za to, že jsem byla pozvána, abych sem přišla a také za to, že toto téma se dostalo na pořad jednání. Toto nařízení je pro nás velmi důležité. Je to také jedna z priorit polského předsednictví. Proto chci poděkovat paní zpravodajce Klas. Eh, děkuji za to, že tak velmi rychle přistoupila k tomuto tématu a že reagovala na společné stanovisko Rady v prvním čtení. Jedná se o technický a komplikovaný materiál, v radě jsme o tomto materiálu eh, diskutovali a pracovali jsme na něm již dva roky. A také Evropský parlament odvedl velký kus práce. Ale ještě nás čeká další práce a proto je nutné, abychom se na tuto práci také příslušně připravili. Nesmíme zapomínat, že máme k dispozici omezený čas to samozřejmě ovlivní charakter naší práce. Všechny nás to bude nutit k tomu, abychom se soustředili na ty nejdůležitější prvky eh, tohoto nařízení. Eh, polský, polské předsednictví prosí o to, abychom se zaměřili právě na ty nejdůležitější body. A je pro mě potěšením, že jsem si mohla vyslechnout tuto diskuzi a nyní budu reagovat na některé připomínky, které vyžadují podle mne reakci. Nicméně nezapomínejte, prosím, že zatím ještě nemáme žádný mandát. To ještě před námi a proto se mohu vyjádřit pouze k některým jednotlivým prvkům. K tomu, co řekla paní Klas o souladu s ostatními právními akty a o vnitřním souladu textu rady. Technické pozměňovací návrhy se tím zabývají. My tyto technické pozměňovací návrhy nyní analyzujeme. Děláme to velmi pečlivě. A myslím si, že mnoho z těchto návrhů jsou velmi, je, mnoho, je velmi zajímavých a jsou užitečné. Jinými slovy, mohou ten text vylepšit. A pokud jde o to eh, povolení společenství, eh, domnívám se, že to je jeden z nejdůležitějších bodů tohoto nařízení. Myslíme si, že přístup rady je eh, rozumný a vyvážený a že zohledňuje všechny tyto prvky, o kterých hovořil pan ředitel agentury ECHA. To znamená, jedná se o novou roli a nové úkoly, které, nové úkoly, které stojí před agenturou ECHA. A je nutné zohlednit také možnosti této agentury Eh, které se týkají provádění nových prvků, jejich realizace. Nyní k postupu a k aktům v přenesené pravomoci a k prováděcím opatřením, prováděcím ustanovením. Je to téma, no, které jste zvláště zdůraznila a já bych k tomu chtěla říci, že Rada nechce omezit pravomoce parlamentu. Nicméně přístup rady je založen na podrobných analýzách, které jsme provedli. Myslíme si, že některé prvky závisejí na implementaci a my musíme zajistit dobrý postup a také národní odborníci do toho musí být zapojeni. A tito odborníci budou mít také potom vliv na proces rozhodování a hledání rozhodnutí. A Pak jste ještě hovořili o nějakých článcích. Myslím, že všichni si uvědomujeme, že je důležité připravit takovou směrnici, která bude dobrá, která bude praktická a která pomůže výrobcům také v oblasti označování a která vyřeší tu otázku označením, jak to vedla také komise a to tím způsobem, aby nebyla žádná ze strany nějak poškozená. Pak zde padla otázka nanomateriálů, k tomu se již nebudu vyjadřovat. Myslím, že komise eh, řekla vše, co bylo potřeba. My nyní očekáváme s velkým zájmem na eh, výsledek práce komise. A doplním ještě jednu věc k otázce rozhodnutí, zda budeme používat eh, akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, tak to bude ještě předměty diskuzí v našich institucích. Nicméně bych chtěla obrátit pozornost na bod číslo 6, kde se hovoří o spolurozhodování. A v rámci spolurozhodování parlament v prvním čtení navrhoval akty v přenesené pravomoci, A my navrhujeme, abychom to pozastavili, dokud je o tom nerozhodne zákonodárce. To znamená, dokud o tom nerozhodne eh, rada s parlamentem. Jedná se o eh, základní principy, hovořila jsem nyní o tedy příloze 6. Wykorzystanie eh, produktów biobójczych, które pan Jorgensen ehm, ehm, podniósł,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 aus einem sofa eine wirkung auf den menschen äh, kommt dass dann juckreize entstehen oder ähm, füße že dochází k například eh, k podráždění pokožky a tak dále. Äh, gelabelt sein müssen, dieses, dieses. Eh, způsobují vyrážku nebo svědění. Takže máme ty problémy v oblasti definice Vyslechla jsem si také velmi ráda kolegy, kteří uváděli, eh, když hovořili, kteří souhlasili s evropským povolením, ale říkali, že musí být možné výjimky pro členské státy. A to je opět ta hranice, kde se trošku odchylujeme od té evropské jednoty a proto musíme najít způsob, jakým bychom ty národní výjimky definovali. Kdy a jakým způsobem bychom je definovali. A pak ta kritéria pro vyloučení a e, ty škrty kacov, to spadá pod účinné látky, které e, se poté nahrazují a je třeba na ně zvlášť dohlížet a sledovat to. A Evropa se do toho zapojila ale teď potřebujeme také měřitelná kritéria, která bychom měli začít používat. Existuje ještě mnoho látek, které zatím nejsou ještě takto definovány, které nejsou měřeny. A souvisí to také velmi úzce s pokusy na zvířatech a proto jsme řekli, že to úplně bez nich nejde, ale chceme je omezit eh, tak, jak to aspoň jde, tak, abychom se mohli za to zodpovídat aby to bylo jasné. A já podporuji Echu v tom, že říkají, že potřebují právní text, který bude jasný, nebude příliš komplikovaný, na tom pracujeme. Ale nikdy mám pocit, že čím více lidí na tom pracuje, tak o tom komplikovanější je ten text v konečném důsledku. Ale jedna věc, která mě vždy tak rozruší, je, že vlastně nemáme žádný přístup ještě. Možná, že bychom měli trochu zapracovat na tom obsahu. Jaké jsou skutečné náklady eh, pro výrobce biocidních produktů? Když eh, chtějí, aby došlo k povolení nějakého biocidního produktu, tak eh, aby to bylo ještě únosné. Chtěla bych také říci, že biocidní produkt nemá až tak velký trh, nedochází ani k takovým velkým příjmům, jak to je například v oblasti chemikálií nebo eh, prostředků na, ochrany, eh, na ochranu rostlin. Takže chceme, mohli bychom najít také přístup, který je založen na množství. Je otázka, zda takovýto přístup nalezneme a proto ty dva seznamy, kdy máme na jedné straně nikoliv nízkorizikové produkty, ale řekněme nekomplikovanější povolování, rychlejší povolování, či zjednodušení, po, zjednodušené povolání, ale to musí být také nákladově výhodnější, protože tady se nejedná o zásadní prvky, zásadní látky. Jsem si teda jistá, že přes před námi ještě je mnoho diskuzí. Vím, jak se tady v parlamentu pracuje, velice často to probíhá písemnou formou a proto bych chtěla ještě jednou apelovat na kolegy a kolegyně, aby pokud něco napíšete, tak abyste se skutečně eh, podívali na to, co píšete, abychom neměli v tom obrovské množství pozměňovacích návrhů, eh, abychom došli k společnému dobrému výsledku. A tak vás všechny k tomu srdečně vyzývám. Máme poměrně krátké lhuty, pan předseda k tomu určitě ještě něco řekne k těm lhutám pozměňovacím návrhům. Ještě jednou těším se tady na vaše pozměňovací návrhy a těším se také na další diskuze. Děkuji. Děkuji Kristě Klas. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. září 18 hodin. Hlasovat zde na výboru budeme 4. října a další schůzi budeme mít 12. září ve Štrasburku, která bude začínat v 19.15. Tímto končím dnešní zasedání a setkáme se opět v pondělí ve Štrasburku.